Uh, Milí kolegové, dámy a pánové, dovolte pár slovy, abych eh, vám eh, řekl eh, něco k podpisu toho balíčku o dohledu. K tomu dojde za pár minut. Tento balíček je rámcem pro e, finanční dohled a e, tento předpis, tento balíček byl přijat v rámci běžného e, rozhodovacího procesu. Dnes podepisujeme i vytvoření té, toho Evropského výboru pro dohled nad systémovými riziky. To také přispěje i k hladkému fungování vnitřního trhu. Za druhé, také i zde eh, vytváříme tři další orgány dohledu, které budou chránit veřejný zájem, budou monitorovat banky, cené papíry a trhy, pojišťovnictví rovněž a potom eh, ty zaměstnanecké důchodové fondy. A dále je to ta eh, směrnice eh, plošná, která vlastně novelizuje všech sedm směrnici tak, aby byly v souladu s evropským systémem dohledu a Lisabonskou smlouvou. Bylo vyvinuto obrovské úsilí a i e, mezi evropskými institucemi zavládl duch dobré spolupráce, protože e, to, e, ten postup byl velice rychlý a efektivní. A ještě tomu musím říct, že po sobě jdoucí předsednictví španělské, belgické také byly velice aktivní. Díky i vám za spolupráci. Komise také velice aktivní, velice úzká spolupráce a moji kolegové, členové parlamentu, ti také nás podporovali. Je to velká věc, protože komise velice aktivně vystupovala v rámci příprav. Děkuji všem za angažovanost. I, ale samozřejmě to není konec. Nyní máme ten balíček ekonomického řízení o kterém nyní diskutujeme, a ten také bude velice významný, velice dobře víme, že je to nyní již v legislativním procesu a doufáme, že to bude co nejdříve vyřízeno. A co k tomu dodat na konci? Všechny ty balíčky, které dnes podepisujeme, budou budou operativní, nabídou tedy účinnosti a začnou fungovat od ledna příštího roku. To je důležitá informace nejenom pro nás, ale i pro trhy a pro občany, protože nám jde především o to eh, pomáhat našim občanům. Takže prosím, podepíšeme.